ohledu na vaše politické přesvědčení a počítám s vaší podporou. Děkuji také paní Svensen za to, že se účastnila těchto voleb a děkuji také za naši debatu. Mario Mauro a Graham Watson, tito dva kolegové, kandidovali a posílili jednotu této sněmovny tím, že odstoupili. Myslím, že to bylo opravdu hluboké gesto. Mario, vím, jak důležitá jsou pro vás lidská práva. Solidarita se narodila v mé vlasti. Bylo to skvělé hnutí, které bojovalo za lidská práva. A bylo to možné díky ponaučení, které jsme si vzali od Jana Pavla II. Lidská práva budou i mou prioritou. Grahame, vy jste hovořil o potřebě změny v Evropském parlamentu. Hovořil jste o potřebě jej reformovat a do evropského projektu zahrnout naše občany, kteří se stávají stále více vlažní k evropské myšlence a postarám se, abychom společně to svými silami změnili. Vážené kolegyně, milí kolegové, vysocí zástupci rady, pane předsedo Evropské komise, komisaři a komisařky, dámy a pánové. Dnes máme 14. července, což je státní svátek Francie, 220 let od revoluce. Gratulujeme kolegům a kolegyním z Francie. Tato revoluce si postavila do štítu tři slova. Svoboda, rovnost a bratrství. Každé z nich zní velmi pevně a silně v dnešní Evropské unii. Je to pro nás velký den, především v symbolickém smyslu, protože zástupce střední a východní Evropy z vaší vůle, z vůle europoslanců a europoslankyň, na sebe bere úlohu předsedat Evropskému parlamentu. Dovolte jednu osobní myšlenku. Před lety jsem snil o tom, abych se mohl stát poslancem polského parlamentu poté, co Polsko bude svobodné. A dnes přejímám funkci předsedy Evropského parlamentu. A kdysi v naší zemi bych o tomto nemohl ani snít. Vidíte, takto se mění naše Evropa. ty, k těmto volbám přistupují jako k eh, určitému znamení pro naše země typu Estonska, Litva, Litvy, Estonie, Čech, Polska, Slovinska, Rumunska, Bulharska. A stavím se k tomu jako k určitému holdu pro miliony občanů, kteří se nepoddali tomuto zlovolnému systému. Cítím se jako zástupce všech těchto zemí. Před 20 lety Před 20, let, před 20 lety v létě roku 1989 Solidarita vyhrála válku o svobodné demokratické Polsko a následně na podzim došlo k páru berlínské zdi a povstání řady evropských národů. Kdysi jsme byli na jedné straně železné opony, kde jsme bojovali za svobodu a demokracii. A vy na druhé straně jste nám pomáhali v politickou činnosti a malými, ale přesto důležitými gesty. Manifestovali jste nám podporu a posílali jste nám i balíčky s pomocí. Ono se to nakonec podařilo. Pět let již společně budujeme sjednocenou Evropu. Už nemůžeme říkat my a vy. A silným hlasem musíme říci, že to je naše společná Evropa. Hovořil jsem o odpovědnosti. Každý z našich, z nás poslanců a poslankyň dostal do ruky trochu moci, ale moc to je především odpovědnost za občany. A já cítím tuto odpovědnost. Občané Evropské unie nám důvěřují. Dali nám důvěru ve velkých záležitostech musíme chránit demokracii. V zásadních záležitostech očekávají evropští občané od politiků, že se nám podaří vyvést země z krize a musíme se tím okamžitě začít zabývat. Chtějí práci. A otázka zaměstnanosti, to je opravdu naše zásadní úloha. Naši voliči si chtějí být jistí, že když otočí kohoutek od plynovodu, tak poteče plyn. Proto je tak důležitá energetická bezpečnost. Naši občané se obávají, že na ně dopadnou důsledky klimatických změn v Ázii, v Africe a na Pacifiku. Musíme přece proti tomu bojovat. Evropané vědí, že mír a stabilita nezávisí pouze na nás a proto je důležitá Unie pro středomoří, východní partnerství, Latinská Amerika a také strategické partnerství se spojenými státy a také s dalšími rostoucími a sílícími světovými mocnostmi. Aby se nám to všechno podařilo, potřebujeme Lisabonskou smlouvu. Musíme mít Unii dobře zorganizovanou a to tež platí i pro Evropský parlament. Před 30 eh, lety byl poprvé přímo volen náš Evropský parlament. Jeho předsedkyní se stala žena Simone Weil, francouzska. A Nesmíme zapomínat na to, že je potřeba pro ženy vytvářet takové podmínky, ve kterých by se mohly plně realizovat ve své profesní a veřejné činnosti, aniž by museli rezignovat na rodinný život a na mateřství. Simon Vej tehdy řekla, že členské státy stojí před velkými třema výzvami, a to mír, svoboda a blahobyt. Je jasné, že se jim můžeme postavit těmto třem výzvám pouze na evropské úrovni. Po 30 letech musím říci, že to jsou stále dnešní výzvy, kterým se musíme postavit čelem. Vážené kolegyně, milí kolegové, co se týče konkrétních podrobností mých, mých priorit na následující dva a půl roku, tak o tě bych chtěl hovořit až v září ve Štrasburku. A teď bych se chtěl vrátit a obrátit na svého předchůdce Hanse Gerta Peteringa. Hansi Gerte. Myslím si, že to je významná chvíle. Známe se deset let a dnes mi předáváš nejvyšší funkci v Evropském parlamentu. Jménem všech kolegyň a kolegů bych ti chtěl poděkovat za velkou důvěru, a, eh, kterou si získal pro naši sněmovnu za kulturu a, a sofistikovanost politice. na pamiątkę. Na... A na památku bych ti rád dal tuto sošé Barbary, která je opatrovnice horníků a byla vytesána z jednoho kusu uhlí. Je to dar solidarity z mého regionu ze Slezska. Ještě jednou bych ti chtěl moc poblahopřát a popřát ti všechno nejlepšího do budoucnosti. Děkujeme. Okay. Okay. Mr. Barroso. No, no. Okay. Right. Just wait. Okay. Okay. Eh, bardzo proszę. Prosím, pan předseda Josef Dolo, máte slovo. Monsieur le Président, ce n'était pas prévu, mais je crois Pane předsedo, eh, nebylo s tím počítáno, ale myslím si, že to mohu říci ve jménu celého parlamentu, že je nám obrovským potěšením, že poprvé tady nemáme Evropu skládající se z západní a východní Evropy, nejprž jedinou Evropu a to stělesňuje předseda, který právě sedí za předsednickým pultem. To je symbol jednoty. To je jednota to je tak, jak jsi to řekl, můj milý příteli, to je také naše velká odpovědnost. A pak, že v příštích dva a půl letech pod tvým předsednictvím zapomněli, nepodaří se nám to. Hovoříme jenom o jediné Evropě a to přeji tobě i mně na celá příští léta, abychom už nerozdělovali a hovořili o jediné Evropě. Děkuji mnohokrát, pane předsedo za vystoupení a nyní dávám slovo panu předsedovi Šulcovi. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, eh, blahopřeji vám ve jménu naší frakce k vašemu zvolení. My jsme podporovali tuto volbu a rád se přiznám k tomu, že s pojmem historické okamžiky by se mělo velice opatrně nakládat. Přesto si dovolím říci, že se domnívám, že vaše zvolení předsedou Evropského parlamentu je historickým okamžikem. Neboť 20 let po pádu berlínské zdi šest let po vstupu vaší země a celé řady dalších středoevropských a východoevropských zemí do Evropské unie, ostatně proces, který jste jako premiér vaší země sám uvedl, a sice vyjednávání a vstupu byla vlastně zahájena v době, kdy jste byl premiérem vaší země. 20 let po překonání rozdělení světa do dvou bloků utvrze, zatvrzelých ve svých zbraních po konci stalinských diktatur státu, které museli o 40 let déle eh, trpět pod touto diktaturou, než pod diktaturou, pod kterou trpělo Německo a jiné státy v západní Evropě, jako reprezentant zemí Eh, který stělesňuje, že je samozřejmé, že zde sedí polští, maďarští, čeští, slovenský poslanci, poslanci, ať už z jakýchkoliv zemí, společně s Brity, Rakušany, Němci, Francouzi, Španěli či Italii. A skutečnost, že ve volebním aktu v tajných svobodných volbách jsme zvolili reprezentanta Solidarnosti, volně zvoleného, svobodně zvoleného šéfa Solidarnosti v Polsku, to je z mého pohledu historický okamžik, který totiž ukazuje, že Evropa, tento veliký kontinent, kde se spolu sloučilo 27 zemí do Evropy, do společné Evropy, skutečně něco reprezentuje. A sice uskutečnění snu demokra- o demokracii a míru. A že je možné tento sen uskutečnit, když člověk se neoddává pouze snění, ale také se o to zasazuje, jak se to dokázal vy ve svém životě. Proto myslím, že vaše zvoleni také apel na nás, na všechny, že hodnoty, na kterých byla založena tato Evropská unie, jsou právě hodnotami, které zahnaly do kouta diktatury, které překonaly diktatury a že tyto hodnoty, nechť tyto hodnoty doprovází vaše předsednictví. Upřímně vám gratuluji, pane předsedo Busku. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A nyní dávám slovo panu předsedovi Ferhovštatovi. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a především gratuluji za liberálně demokratickou skupinu k vašemu zvolení. Máte plnou podporu naší skupiny na další roky vaší práce. A z našeho pohledu vaše práce znamená vytvořit integrovanější Evropskou unii, Evropskou unii, která používá komunitární metody, protože vy jste se stal předsedou ve velmi složité době. Potřebujeme ratifikovat Lisabonskou smlouvu, najít společnou strategii proti hospodářské a finanční krizi. A to je veliký úkol, ve kterém vás naše skupina bude plně podporovat. Vězte prosím, že za vámi stojí velká proevropská většina v této sněmovně. Prosím, mějte to na paměti, to musíte vědět. A jedinou žádost, kterou bychom měli, abyste využil této velké proevropské většiny, abyste posunul Evropu dopředu a řekl, co je potřeba říci i v Evropské radě, kterou znáte tak dobře, stejně tak jako já a doufám, že váš hlas tam zazní více evropsky také i v této instituci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A nyní dostane slovo paní Harms. Máte slovo, paní předsedkyně, prosím. Dank. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla ve jménu naší frakce se připojit eh, k srdečným gratulacím předřečníků. Sdílíme radost z tohoto okamžiku. A domnívám se, že jste Eh, to neřekl dostatečně, eh, když jste řekl, že je pro vás velikou ctí eh, tuto pozici zaujmout. My se domníváme, že je také naší, nám je podstou, že jste byl zvolen za předsedu, protože ve svém celém politickém životě jste konal tak, že si to zasloužíte a doufáme, že v tom budete pokračovat. Vkládáme do vás veliké naděje. Nejsem si jistá, zda se podaří podaří za dva a půl roku překonat to, co ještě dělí v Evropě západ a východ ale eh, věřím, že společně v čele s vámi se nám podaří posilovat ty mosty spojující východ a západ. Já osobně si přeji, aby zejména kolegům ze západní Evropy bylo jasné, že Polsko leží uprostřed kontinentu, že pocházíte ze země, která leží v centru našeho kontinentu a že práce směrem na východ musí být daleko intenzivnější efektivnější, než tomu bylo doposud. Vy skýtáte ty nejlepší předpoklady, aby se tomu tak dělo. Velice mě potěšilo, že jste řekl, že je třeba hledat blízkost k občanům. Jako zelená frakce vás budeme v tomto vždycky podporovat. Posilovat Evropu směrem dovnitř je důležité, ale také pomýšlet na větší Evropu je druhá věc a dovolte mi osobní přání poté, co jsem vás obzvláště dobře poznala v dobách oranžové revoluce na ulicích a náměstích Kyjeva a i tam jsem vám poznala jako, vás poznala jako nesmírně odvážného politika. Nechť při veškeré orientaci na východ prosím nezapomeneme na Ukrajinu. I tam musí se blízkat na lepší časy. A co bych si osobně přála? Eh, pakliže se budou konat evropská fotbalová mistrovství a to už netrvá tak dlouho. Mistrovství fotbalu se bude konat právě v Polsku a na Ukrajině. E, pojďme pracovat, e, pojďme prostě si podívat na ten či onen zápas a jinak vám přeji hodně úspěchu do vaší práce. Bardzo dziękuję pani Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a nyní dostane slovo pan předseda Kirkhope. Vážený pane předsedo, jménem Evropské konzervativní a reformní skupiny bych vám chtěl srdečně pogratulovat ke zvolení a zejména bych vás chtěl pochválit za to, že ve svém projevu jste učinil eh, zmínky k historii. Myslím, že vy jste právě osobou, která si velice cení hodnot svobody, eh, svobody projevu, ale také dalších svobod. Máme zde svobodu dívat se kupředu s otevřeným pohledem a eh, otevřeně přemýšlet o budoucnosti Evropy. A to musíme nejprve musíme změnit Evropu zevnitř. Myslím, že již ze své minulosti, ze strany Solidarity. Máte zkušenosti, povedlo se vám také přinést, přivést Polsko do NATO a zahájil jste přístupová vyjednávání s Evropskou uniou. A právě proto si myslím, že jste tou správnou osobností, která může přinést novou změnu. Vítáme vás v této pozici a myslíme si, že tuto funkci budete zastávat výborně. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za vaše slova a nyní bych dal slovo panu předsedovi Biskimu. Pane předsedo, těší mě, že soused z Polska se stal předsedou této sněmovny. Já jsem východní Němec a, a pracuji v blízkosti Slovic a Slovice a Frankfurt nad Odrou eh, už eh, jsou eh, společným dílem Evropy. Chtěl bych vám také poděkovat a, po, a požádat vás, abyste nasměroval vaši pozornost na spližování východu a západu. Bude to dlouhá cesta, jak víme. Ale chtěl bych také upozornit na veliký příspěvek polské kultury, který vy v Evropě spolupráce a kulturní rozmanitosti můžete vnést. Doufám, že s vámi budu moci do budoucna zevrubněji hovořit Začal jsem proto trochu pracovat, dva z mých synů již hovoří polsky a já jsem měl jednou čest předávat cenu Andřeji eh, Vajdy režisérovi Andreji Štrezenovi. Andřej Vajda a další polští režiséři patří k evropské kultuře a doufám, že západní Evropa a východní Evropa uznají také zvláštní eh, přínos východní Evropy a zažijete skutečně naši podporu. Děkuji vám, pane předsedo, za vaše slova. A nyní si vezme slovo pan předseda Faráš. President, I would like to... Vážený předsedo, chtěl bych vám pogratulovat. Nicméně myslím si, že dnes ráno to bylo spíše takové papírování a myslím si, že je to trochu ostuda, protože kdyby toto byl skutečný parlament, tak by měl spíše vybírat svého předsedu na základě schopností a nikoli pouze na základě toho, že se některé skupiny tady mezi sebou dohodnou. Včera se zde jsme viděli, jak Eurokorps eh, vlastně zdvíhali vlajku, a bylo to trošku jako taková, eh, taková uh, vypadalo to trošku jako britské slavnosti, také zde eh, zazněla zde ta hymna ale nakonec se přece ukázalo, že tu hymnu a tu vlajku jsme nechtěli, že to tedy vypadne z té Lisabonské smlouvy. Ale vypadá, se, vypadá to tak, že vy s těmi symboly stále chcete pokračovat a stále chcete trošku jakoby e, obejít Iry, chcete jim něco slíbit na papíře, ale nakonec to vůbec nedodržujete. Chtěl bych vám říci, že my zde, zejména v rámci skupiny Evropy svobody a demokracie, učiníme všechno, co bude v našich silách, aby irské referendum skutečně eh, vycházelo z toho, co si Irové myslí Pane předsedo, vy jste hovořil o tom, že jste bojoval proti eh, tlaku Sovětského svazu a hovoříte také o tom, že je nutné propagovat demokracii, ale nesmíte ignorovat slova eh, Francie, Nizozemska nebo Irska, protože to jsou demokratické země a pokud budete ignorovat jejich hlasy, tak se vrátíme zpět někam do minulosti. Je nutné poslouchat, eh, je nutné naslouchat hlasům všem, všech demokratických zemí. Děkuji vám mnohokrát za vaše slova. Evropský parlament vždy obsahoval řadu různých názorů a to je i součást evropského diskursu. Tímto jsme vyčerpali seznam řečníků, kteří se zapsali na tento seznam, ale myslím, že pan předseda Evropské komise eh, mě naznačuje, že bych chtěl si vzít slovo. Pane předsedo, milý Jiří Busko, Rád bych ve svém jménu, ale také ve jménu celé Evropské komise vám srdečně poblahopřál za zvolení, do zvolení za předsedu Evropského parlamentu. Svoboda, demokracie a právní stát jsou hodnoty, které jste vždy velice odvážně hájil, aby se mohly prosadit i ve vaší zemi, v Polsku. Vaše životní dráha vás udělala, z vás udělala premiéra předtím, než jste se stal poslancem Evropského poslance konference. Pocházíte ze eh, zemí střední a východní Evropy, to znamená, že to jsou zcela mimořádné zkušenosti a hodnoty, eh, které jste prodělal, které jste získal a které přinášíte právě do tohoto předsednictví Evropského parlamentu 20 let po pádu berlínské zdi, 6 let po rozšíření je vaše volba vítězstvím sjednocené Evropy jsme zde skutečně ve vysokém počtu. Ti, kteří si vás nesmírně vážní, známe vaši angažovanost, vaše osobní nasazení a domníváme se, že vaše kvality povedou k tomu, že budete nesmírně aktivním prezidentem, který bude hájit zájmy Evropy a zájmy občanů. Tato zkušenost, tuto práce jistě povedou k tomu, že dojde k harmonickému přechodu od předsednictví pana Peteringa Eh, který zná Evropský parlament a Evropské instituce jako sotva někdo druhý. Dovolte, abych vám poděkoval, protože s velikou důstojností tato evropská eh, funkce eh, i ve vašem stělesnění přinesla mnohé plody. Musíme hm, mít pozitivní duch naší spolupráce, je třeba toto ducha neustále rozvíjet Kompetence Evropského parlamentu jsou posíleny Lisabonskou smlouvou a také komise by přivítala, kdyby tato smlouva byla přijata. Smlouva, kterou vlastně již schválilo 620 parlamentů Evropy. Taková smlouva si přeci zaslouží také respekt ze strany poslanců. Naše instituci se mohou jedině posílit v Evropské unii a to platí také pro vztahy mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Velice dobře víme, že spolupráce mezi našimi oběma institucemi vedeme k tomu, že je možné dále rozvíjet naše dílo. Milí příteli, milí pane předsedo, chci popřát vám i celému novému parlamentu hodně energie a všechno nejlepší při posilování hodnot svobody a demokracie. Mnohokrát vám děkuji, pane předsedo, a nyní si vezme slovo pan Golniš, který zastupuje nezařazené členy Evropského parlamentu. Máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem se trošku obával, že na mě zapomenete společně s mými ostatními nezařazenými kolegy. Chtěl bych vám tedy jménem všech nezařazených poslanců pogratulovat k zvolení. Nicméně nebyl jsem příliš šťasten s tím, jak ta volba probíhala, protože vaše e, volba je vlastně výsledkem e, dohody dvou největších politických skupin a ta opozice byla trošku umělá, protože těm dvěma největším eh, skupinám se daří držet v šachu celý parlament a dařilo se jim to tedy minimálně minulých, eh, v minulosti. Doufám, že vy budete právě tím správným mužem, který bude hájit práva menšin a těch menších skupin, protože máte i zkušenosti z minulosti. Trošku zde, nebo hovoříme zde o hrozbách globalizace ekonomiky, hovoříme zde o různém eh, o takovém tom tavicím kotlíku, kde se taví všechny národnosti, všechny různé kultury a je dobré, aby zde byl někdo, kdo bude hájit tyto zájmy menších skupin a Eh, menšin, aby nedocházelo k poškozování jejich práv. Vy sám jste býval disident a dobře víte, že je důležité hájit práva všech. Doufáme, že budete respektovat jednací řád. Doufáme, že nebude docházet k neustálým pozměňovacím návrhům, eh, eh, k neustálým novelizacím a změnám jednacího řádu a doufejme, že budete tedy hájit všechny svobody. Děkuji také za nezařazené poslance a poslankyně za tato slova. Dámy a pánové, tím skončila eh, vystoupení podle seznamu řečníků a skončili jsme také bod volby předsedy Evropského parlamentu. A čeká nás další bod a to volba místopředsedů. Co se týče volby místopředsedu Evropského parlamentu, tak eh, navrhuji, stanovit termín skládání kandidatur na 13.00. Tyto kandidatury musí být eh, předloženy v kanceláři